Um, thank you very much. Welcome. Děkuji vám. Vítejte na dnešním zasedání výboru pro vnitřní trh, který je přenášen po internetu. Můžeme považovat pořád jednání za schválený. Eh, dovolte sdělení, že bod o aktuálních informacích o trialozích bude přesunut na zítra hned po hlasování. A byl přidán nový bod 4 bis nebo 4a na program a to je stanovisko k výroční zprávě o evropské politice hospodářské soutěže. Budeme eh, tedy posuzovat kompromisní pozměňovací návrhy. Takže sdělení eh, předsedkyně eh, ta ostatní jsou k dispozici online a první bod na programu je vlastně moje zpráva, kterou zpracovávám jako předsedkyně, a to je projednání kompromisních návrhů a projednání pozměňovacích návrhů týkající se zřízení programu Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik v oblasti finančních služeb v období 2017-2020. Je to technická zpráva podle článku 54. A úvodem bych poděkovala sekretariátu za eh, tu náročnou práci, kterou eh, věnovali. Měli jsme 61 pozměňovacích návrhů a Zpráva tedy, eh, nebo stanovisko zohledňuje to, co bylo eh, řečeno v diskusi na setkání stínových zpravodajů. V listopadu jsme se dohodli na 14 kompromisech, také jsme dostali návrhy od komise. Minulý měsíc na, při výměně názoru ty jsme také zohlednili. Ty kompromisy se týkají různých um, otázek. Kompromisy 3 a 11 zdůrazňují nutnost, aby uživatelé rozšířili své sítě tak, aby došlo k vyváženému zeměpisnému pokrytí. Kompromisy 4, 6 a 9 zavádějí eh, vlastně otevřený postup eh, výzev tak, aby i další mohli těžit z těchto programů po roce 2020. Takže e, teď to bude vlastně uzavřený program na tři roky, ale po roce 2020 bude otevřený. A také jsme přidali e, vyhodnocení po 18 měsících. Kompromisy 5 a 12 dávají vlastně e, příjemcům větší manevrovací prostor ve vymezování činností. 13 říká, že spolufinancování by nemělo být jenom z prostředků EU, a přímé spolufinancování by mělo být na úrovni 60 respektive 70 to znamená prostředky z EU, nemohou být více než 60 přímo a 70 nepřímo. Kompromis 9 pokrývá vlastně advokátské činnosti podle starého článku 3.3, to je tedy nový článek tam chci, aby se vlastně ještě vyloučily nějaké další činnosti z oblasti čistě finančních služeb, i když liberálové velice vhodně navrhli nové znění tohoto návrhu, tak aby to, nebyly, aby to byly činnosti nevýlučně vztahující se k politice Unie v oblasti finančních služeb. Takže to by znamenalo, že místo toho, abychom měli definici čistě politických činností, a s tím měl hodně poslanců problém, tak místo toho bychom mohli jasně říci, že to jsou činnosti, které ne e, souvisí výlučně s politikou Unie v oblasti finančních služeb. To by bylo přijatelné a mohli bychom to předložit jako ústní pozměňovací návrh. A to, myslím, by byla lepší cesta, jak vlastně dosáhnout stejného výsledku, tak, aby se to financování zaměřilo na činnosti týkající se politiky Unie v oblasti finančních služeb. Že právě na ty se zaměřujeme a cokoliv mimo tuto oblast by nebylo považováno za způsobilé. A teď dám slovo stínovým zpravodajům, ale nikdo tady není za EPP, takže nemohu začít s EPP a začnu s Catherine Steiler. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Paní kolegyně se omlouvá, že není přítomna, protože měla nějaké naléhavé závazky v Chorvatsku, takže bych to tady řekla jejím jménem. Paní Brzán je spokojená s kompromisními návrhy a je tohoto názoru, že zpráva je nyní vyváženější a zajistí lepší financování na eh, pokračování eh, činností v oblasti eh, těchto finančních služeb. Eh, je spokojena s kompromisem týkající se období po roce 2020, protože je to důležité z hlediska finanční stability organizací, tak, aby si mohli vlastně zachovat třeba i svoje odborné pracovníky. Pokud jde o lepší financování a a podobně, tak bylo dohodnuto širší zeměpisné pokrytí. Musíme si ale uvědomit, že organizace s malým počtem eh, zaměstnanců a malými zdroji také tedy existují a je třeba vlastně je podporovat i prostřednictvím národních organizací, pokud existuje. Paní Brzán bych chtěla poděkovat eh, zpravodajce a ostatním stínovým zpravodajům za kvalitní spolupráci a děkuje také všem kolegům, kteří na tomto tématu pracovali. Eh, a paní kolegyně se domnívá, že díky dohodnutým kompromisům bude možné lépe podporovat tedy eh, tuto politiku v oblasti finančních služeb. Děkuji, děkuji, hodně tady na nás mávali, abyste zpomalila, to se možná týkalo i mě. Tak eh, kolega z EPP má spoždění. Eh, ještě někdo za liberály? Nikoli. Chce někdo další vystoupit v diskusi? Pane Šoltes. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji za slovo. Nejprve bych tedy chtěla chtěl poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za velice dobrou spolupráci také minulý týden, kdy jsme se sešli na jednání stínových zpravodajů. Toto jednání bylo velice užitečné, plné intenzivních diskusí a Obecně jsme spokojeni s tím, jak dopadly kompromisní pozměňovací návrhy, tak jak jsme je sjednali. A program na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb, myslím si, je eh, dobrý a eh, můžeme to tedy plně podpořit. Ty přijímající organizace Finance Watch a Better Finance udělali vlastně hodně, pokud jde o informování spotřebitelů a uživatelů o finančních službách. Samozřejmě ještě je možné udělat další kroky, například rozšířit sítě o aktivní členy z dalších členských států, ale jsem si jist, že to proběhne v období 2017-2020. Kromě toho je možná škoda, že eh, tyto organizace eh, zatím eh, nemají dostatek financování nebo zdrojů financování. Je to pro ně zatěžující, protože vlastně závisejí na, osm, na osudu financí z EU. Doufám, že se to tedy eh, časem změní i přes eh, obtížnou dobu. Eh, skupina zelených tedy podporuje práci obou organizací a doufáme, že budou pokračovat i v dalších letech a po roce 2020 se to vlastně může otevřít i dalším. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další? Nikoli, takže abych to uzavřela, budeme hlasovat o tom pátého. A ty kompromisy, které zavádějí vlastně otevřené výzvy po roce 2020, Eh, obsahují i lhůtu eh, po proskoumání po 18 měsících a je tam jasně řečeno, že to spolufinancování by nemělo být jenom ze zdrojů EU, je tam ten limit 60, respektive 70 a pak je tam eh, pozměňovací návrh ALDE ke kompromisu 9 Takže tam se teď říká za předpokladu, že ty činnosti nejsou výlučně související s politikami Unie v oblasti finančních služeb a ty tedy nejsou způsobilé. A na tomto základě tedy budeme hlasovat a děkuji všem, zvláště sekretariátu a také politickým poradcům EKR, kteří skutečně odvedli velký kus práce na tomto tématu. The next item is... A nyní další bod se bude týkat AVMS, to znamená vize audiovizuálních eh, mediálních služeb eh, v kontextu změny eh, proměnlivé reality trhu. A dám slovo paní Stylerové. So thank you, Madam Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže pustíme se do debaty a e, já vítám všechny ty, kteří se chtějí zúčastnit této debaty. E, předávám, ne, aha, předala by slovo e, s paní zpravodajce, kdyby tady byla, ale je zastupována. Ano, tak já samozřejmě nejsem Emma McClarky, nicméně přednesu zde dnes jejím jménem toto chtěla by poděkovat všem členům eh, našeho výboru eh, za obrovský kus práce a pozměňovací návrhy eh, podané během předchozí zasedání a na na e, stínových zpravodajích. E, je jí líto, že zde nemůže být. E, možná chtěla zanechat audio nebo video zprávu, což v této místnosti je možno a nakonec tomu nedošlo. Takže k tomu stanovisku. V původním stanovisku Eh, bylo eh, důležité eh, provádět práci v souladu s trhem. Nicméně různé skupiny mají různé názory na to, jakým způsobem toho dosáhnout. Spravodajka se domnívá, že audiovizuální služby na eh, požádání by měly být eh, poskytovány tak, jak je to třeba a kde je to třeba a eh, za použití příslušných prostředků. Chceme respektovat mediální pluralitu a služeb. Chceme být v souladu s unijním právem, zejména s pravidly pro státní podporu. Paní předsedkyně jsme neslyšeli. Takže já budu pokračovat. Ano, to je možná mým uh, přízvukem z West Midlands. Eh, veškeré finanční závazky mohou být eh, členskými zeměmi vznášeny pouze v rámci jejich legislativy a to znamená, že původ podle, nebo země půdovu zůstává nedělnou součástí této směrnice. EKR eh, e eh, možná nemá eh, úplně stejný názor jako všichni, ale většina si přeje, aby kvota byla stanovena na 26%. A myslím, že je zde prezentován poměrně přijatelný kompromis. Eh, paní zpravodajka si eh, nesouhlasí s 20% eh, kvótou pro evropský obsah ve médiích na vyžádání, ale je, reflektuje to tedy Eh, názory i jiných a eh, je zde tedy vyjádřena naděje, že na těch 20% se pravděpodobně budeme schopni eh, shodnout. Kompromisy, které se soustředovaly také na délku, tak k tomu se skutečně Eh, velice eh, deba, bořivě debatovalo. Eh, hovořilo se zde o jedné hodině v, v prime timeu a stínoví zpravodajové se shodli na tom, že bude lepší vrátit se k původnímu textu, přičemž v dané hodině by tedy 20%, mělo být maximálně 20% za času věnováno reklamě a teleshoppingu. Došlo tedy ke soudě v tom, že eh, product placement eh, v dětských programech, takto je eh, záležitost, na které se nakonec shodli všichni. A bohužel zde je tedy poměrně eh, velká rozmanitost dětského publika a není zcela jasné, kde přesně by, to, eh, čeho by se to přesně mělo týkat. Eh, takže se nakonec stínoví zpravodajové zhodli eh, na tom, že se vrátíme eh, k původnímu znění nebo k současnému znění ve směrnici o tom, co je to dětský program. Takže tolik od EMI. Chtěla by poděkovat eh, všem stínovým zpravodajům a těší se na vaše reakce. Děkuji. Ano, a je dobře, že našla paní zpravodajka náhradu. Tak vidím, že tady není nikdo za EPP a za SAD eh, paní Sehnalová. Ano, za eh, panu Anahed hovořím já. A já tady přečtu eh, její stanovisko. Chtěla bych začít vyslovením ocenění zpravodajce a stínovým zpravodajům ačkoliv nejsme hlavním výborem, eh, výsledky v IMCO budou mít eh, velký význam. Eh, proto bych si přála, abychom jako výbor IMCO jasně stáli za svými prioritami. Chci chránit nezletilé tím, že vrátíme zpátky článek 7 a Eh, sice eh, pokud se týče komerčních sdělení a jejich eh, obsah a vlastního obsahu. Já jsem proto, aby členské země si mohly zavést přísnější opatření, než jak je stanoveno ve směrnici. Hovoříme o audiovizuálním kontaktu, který může ovlivňovat nezletilé různými způsoby a myslím si, že etický kodex je v některých oblastech příliš slabý. Etický kodex může někde fungovat, ale členské země eh, musí mít možnost eh, také lépe chránit nezletilé a spotřebitele. Což znamená, že bych si přála eh, takovou formulaci, aby ten etický kodex mohl být i revidován. Navíc členské země by měly mít možnost volit si, eh, jaký, eh, co je tedy nejlepší v kontextu vlastní eh, vnitrostátní legislativy. Já jsem přesvědčena, že výsledek ještě před hlasováním zlepšit, poněvadž nejsem s ním zcela spokojena. SAD má své priority a chce za ně bojovat v celém procesu. I když termín je poměrně krátký, musíme tento týden pokračovat v debatě, tak abychom uspokojili priority a na linii většiny skupin. Důležité je, aby výsledek nebyl příliš měkký tím, že by jednoduše a prostě se odvolával pouze na etický kodex, který de facto nechrání nic. Děkuji. Nyní Alte a pan Loga tady není, takže paní Kalas. Ano, pan Lokegaard eh, se dnes nemůže zúčastnit, takže požádal mě, abych eh, zdůraznil tři body. Za prvé, není pochyb o tom, že je třeba zajistit co nejlepší kvalitu evropského obsahu pro evropské občany. Ale jak bylo řečeno dříve, eh, kvóty nejsou ten správný přístup. Je třeba se dívat na poptávku. Eh, příkladem je eh, dánský seriál Sporigen, eh, což je jeden z velmi dobrých obsahů. Pokud, velmi dobrý příkladu, pokud tedy obsah je dobrý, tak lidé to sledovat budou, i když třeba prostřednictvím titulku. My také máme větší ambice ve vycházení vstříc postiženým. Tady bychom chtěli, aby členské země a poskytovatele eh, v oblasti dostupnosti eh, poskytovali lepší eh, situaci. Přáli bychom se, aby tady také její, aby pozměňovací návrhy paní kolegyně Charancové byly lépe zohledněny. Já bych si dovolil ještě přidat své komentáře a sice ty kompromisní návrhy, tak jak jsou navrženy, tak eh, ano, eh, já eh, souhlasím se s pravdajkou tam, jak se stavět k hate speech, ale ale prostě nemělo by to omezovat celkovou svobo, projevu, svobodu, svobodu projevu pokud se týče směrnice o e-komerci, e, firmy se musí, e, musí mít také svoji politiku vůči nelegálnímu obsahu a pokud se týče projevů e, nenávisti, rasismu a xenofobie, tak tady skutečně třeba se chtít konsistentnosti ve definicích. Jednak v rámci a jednak tedy v našem stanovisku za výbor IMCO. Děkuji. Tak a e, zdá se, že ano, přišla Julie, je jedinou stínovou zpravodajkou, takže asi bych jim měli dát e, přednost před dalšími hrčníky za skupiny. Ano, děkuji paní předsedkyně, děkuji kolegové. Chtěla bych také poděkovat paní zpravodajce a kolegům za odvedenou práci. Eh, celkový přístup eh, cení, si oceňujeme, ale eh, jsou zde ještě body, na který nám záleží, a to je otázka přístupnosti. Chtěla bych připomenout, že tento výbor i parlament v prvním čtení přijali verzi směrnice o přístupnosti webu kde se hovoří o závazných povinnostech eh, přinejmenším veřejnoprávních eh, stanic. A já jsem celkem překvapena, že eh, de facto ten týž výbor ve směrnici o audio a video mediálních službách Mm, tak eh, tady bychom měli najít skutečně stejnou, eh, stejně silné stanovisko. Ano, chceme být přísní eh, v těch požadavcích na přístupnost, které chceme uložit audio-vizuálním službám, ale tady ještě se neshodujeme. Každopádně nesouhlasíme s návrhem komise toto ustanovení prostě škrtnout. Eh, sice určitou míru flexibilitu jsme ochotni eh, projevit, ale pro eh, lidi, které jsou, kteří jsou postiženi, bychom tady skutečně měli mít dostatečně silné, silnou ochranu. Jinak, co je třeba ještě vyřešit? Pokud se týče sharingových platform, tak tady máme poněkud slabou definici tady není úplně jasné, jak rozumět eh, definici komise, ale eh, chápu třeba, že organizace obsahu eh, pomocí algoritmu může být velice nesofistikovaný přístup, něco podobného jako třeba abecední seznamy a podobně. Čili tímto způsobem bychom asi neměli zužovat to, o čem chceme hovořit. s ALDE souhlasíme v tom, že je třeba držet se eh, definicí a odkazů na směrnici e-commerce a eh, také pokud se týče odstraňování legálního obsahu. Eh, pak jsou tady ještě další možnosti a sice Neměli bychom eh, videoplatformám ukládat věci, které jsou technologicky sporné a právně sporné. Eh, myslím, že toto eh, je příklad opatření, které taková online platforma může vzít. Navíc to máme ve bodech ustanovení, nikoli ve vlastní směrnici, takže to je v pořádku. Navzdory tomu si pořád trváme na pozměňovacím návrhu 350, aby byl zapracován do kompromisu a to je o řešení sporu mezi uživateli a platformami. A hovoříme zejména o tom, o případech, kdy uživatel eh, uploaduje určitý obsah a ten je potom odstraněn. Takže co se s tím potom děje, toto je nedořešené. Mm, tak eh, je zde řada kompromisů, s nimiž souhlasím, ale jsou zde ještě pořád oblasti, třeba pokud se týče termínu a lhůt, tady to ještě není zcela jasné. Já eh, souhlasím s přístupem k kvotám, myslím, že je to příliš komplikované a nejsem přesvědčena, že e, opatření, e, které máme na e, lineární obsah, by se měl jednak ku jedné přenést na nelineární obsah. Takže asi takto. Děkuji. Okay, thank you, Jill. I'm going to hand over to our... Děkuji a teď znovu to předám paní předsedkyně našeho výboru, ale Denis je další na řadě. Denis de Jong. Denis de Jong. Děkuji. Obě paní předsedkyně. Je to velmi složitá věc a já mám a pochopení pro zpravodaje, protože se tady uplatňují různé přístupy u jednotlivých politických skupin. My jsme ano, zpravodajovi poskytli řadu připomínek, ale moc se z nich do těch kompromisů nedostalo mohu říci, že v některých ohledech bychom mohli být flexibilní a například u toho té koregulace, což je pojem, který podle mě není jasný pro všechny, aby bylo jasné, co přesně je tím míněno. Ale to znamená, že pokud existuje nějaký rámec, kdy bude na zainteresovaných stranách, aby vytvořili například etický kodex a <clears throat> ten obsah by měl odpovídat nějakým parametrům toho legislativního rámce, jak je to i v jiných sektorech, tak eh, v tomto případě bychom k tomu flexibilně být mohli. A ten náš návrh, aby to byly právně závazné kodexy, by se mohlo eh, vypustit, že ten dosažený výsledek by byl stejný. Ale potom máme řadu otazníků, kde si myslím, že bychom měli udělat nějaký pokrok a my ho tady nevidíme. Také, pokud vím, Alde na to upozorňovali. A sice, že pokud se tady hovoří o podněňování násilí a nenávisti, tak si musíme uvědomit, že je potřeba, abychom odkazovali na trestný čin, eh, který je jasně definován. A například v dokumentech OSN něco takového je. Máme také evropské dokumenty, které něco takového obsahují. Já bych byl rád, kdybychom tam mohli dát přesnou formulaci. Jak je uvedeno, tak to je nenávist, která by měla vést ke. Eh, násilí a diskriminaci. Ale to je něco jiného než ten právní termín. A těžko se to chápe. To je jedna věc. Doufám, že se podaří eh, k tomu chci ještě něco vzájemně říci, protože já si myslím, že by se to změnit opravdu mělo. A potom další důležitá věc pro nás, ale také pro EPP, je to těch 20% pro evropská díla. V tom se zelenými nesouhlasíme, myslíme si, že je dobře tam mít procentuální vyjádření. A potom ochrana nezletilých, před tím škodlivým obsahem, ale také před určitými typy reklamami, například na nezdravé jídlo, to by se také mohlo posílit. A potom u dospělých jsme doufali, že bychom tady mohli mít odkaz na hraní protože to tam teď není. Sáskové hry tedy. A i tady si myslím, že bychom měli být opatrní, že by se tam dostat mělo. Takže pořád doufám, že se podaří ten text měnit, že se na tom dohodneme. Že prozatím je tady řada kompromisů, které podpořit nebudeme moct. Andra za EPP bude chtít eh, se vyjádřit? Děkuji, že eh, mi dáte slovo, já se omlouvám, eh, že jsem přišel pozdě, ale bylo spožděno naše letadlo. Pan Turkiano, náš tínový zpravodaj, mě požádal, abych jeho jménem vyjádřil několik poznámek. Já jsem bohužel rozjel až takže jsem nebyl nebyl schopný to sledovat, z části to možná už bylo probráno, asi vás nepřekvapí, že kompromisní návrh 27 je ehm, jeden z těch, ke kterému pan Kepianu předložil pozměňovací návrh, ale my jako EPP bychom si jako celek rádi vyjasnili, jak můžeme narovnat ty podmínky pro lineární a nelineární služby. Ten návrh komise našeho pohledu už je v tomhle docela dobrý, takže bychom se ho radši drželi, místo toho, abychom ho moc měnili. A ještě druhý pozměňovací návrh, na který bych chtěl upozornit, jménem pana Turkenoha, je ta 25. -ka. Tam se mluví o těch evropských kvótách na obsah vzniklý v Evropě. K tomu je řada pozměňovacích návrhů z naší skupiny. Měli bychom také dbát na to, aby ten jednotný trh zůstal jednotný. Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli bychom neměli akceptovat, že když už nějaký poskytovatel v Evropské unii je zazený a odvádí ty prostředky a produkuje zachová, dodržuje tu kvotu pro evropská díla, tak se by se to mělo vzájemně uznávat. Já jsem k tomu nic eh, sám nenavrhl. U těch kvot bychom rádi zachovali ten evropský přístup. To jsou velmi stručně připomínky našeho stínového zpravodaje. Má ještě někdo nějakou připomínku? Pokud ne, můžeme přejít k dalšímu bodu. Komise bude chtít něco říci. Tak já poprosím zástupce komise, aby se představil. Děkuji, paní Všetky, eh, já jsem z DG Connect, máme na starosti audiomizální um, eh, mediální služby. Mám několik poznámek my jsme se dívali na ty kompromisní návrhy, které v mnoha ohledech to vrací k tomu současnému statutu quo. K těm, tomu 20%, 20% reklamně za hodinu, ta je restriktivnější, než máme dnes. Dnes Eh, máte tu klouzavou, měříte tu klouzavou dobu, ne tu eh, kalendářní nebo eh, jednu denní hodinu. Ale co se týče toho právního, právních termínů, hate speech, tedy nenávistné projevy, nebo projevy nenávisti, ty jsou definované v evropském právu, ale tady se zavádí specifická opatření, která by vytvořila jakýsi mechanismus upozorňování nebo varování pro poskytovatele, aby si uvědomili, že tady je takový obsah. Jinak ta pravidla, která navrhujeme, by omezila přístup eh, nezletilých k škodlivému obsahu, takže by nedocházelo k odstraňování toho obsahu, ale měl by to být mechanismus, který by měl zamezit, aby k tomu měli přístup. Co se týče podpory evropských děl, Jde to tu prominentnost těch děl, to samo o sobě ale podle nás nestačí, protože už máme v současnosti příklad podle článku 13, kde členské státy mohou mít pravidla na tu prominentnost umístění těch děl, ale pokud to není kombinováno s dalšími, tak můžete mít třeba 90% evropských děl, Ale když nedáte žádnou prominentnost, když eh, na ně nemáte žádnou reklamu, tak eh, to pořád ten jich eh, skutečný podíl bude velmi nízký, takže je potřeba to upravit tam. Potom tady něco zaznělo ohledně způsobu regulace. V případě této směrnice by se to mělo transponovat do národního právního řádu zákonnou pravou Členské státy to mohou udělat prostřednictvím ko-regulace, dělat to v, sou, v spolupráci s soukromým sektorem, ale vždycky tady musí být eh, někdo, kdo to bude arbitrovat. Ty etické kodexy by měly být chápany jako jakýsi doplněk, který umožní společnostem na evropské úrovni se dohodnout na zásadách, které budou dodržovat. To žádným způsobem nenahrazuje zákonu úpravu anebo eh, provádění nebo implementace způsob prostřednictvím koregulace. Děkuji. Má někdo nějaké uh, připomínky? Pan Dalton. No tady několik zmínek o etických kodexech. Pokud já tomu rozumím, tak eh, ještě má proběhnout technická schůzka pravděpodobně zítra, která by se měla pokusit vypracovat eh, silnější formulace, takže ještě pořád bychom tuto záležitost rádi vyřešili. Na to upozorňovali také socialisté a GUE. A co se týče těch kvót, je evidentní, že tady dvě velké politické skupiny chtějí kompromis. Eh, Pravda si to uvědomuje. Pravdajka si uvědomuje, přestože hm, její skupina to sama o sobě nepodporuje, takže se pokusíme s tím něco udělat, ale obecně k těm dalším otázkám to tam půjde o správné formulace, o kompromisní formulace a pořád doufáme, že v konečném důsledku se nám podaří zohlednit většinu vašich připomínek. Vzhledem tomu, že toto je velmi složitá technická věc, která se dotýká různých aspektů. A to je z mé strany všechno, paní předsedkyně. Máme trochu předstih eh, v našem programu, takže prosím, pokud jste v kontaktu s dalšími členy, tak jim to když tak dejte vědět. Dalším bodem je eh, každoroční zpráva o politice hospodářské, výroční zpráva o politice hospodářské soutěže. Andras k tomu něco řekne na úvod. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Chtěl bych nejprve přátelsky poděkovat všem, kteří se <clears throat> předkládali nebo se podělili na pracování kompromisních návrhů. Já myslím, že se teď podařilo všechny podstatné body eh, vyjednat, tak abychom nedělali něco, co je proti našemu politickému přesvědčení, ale abychom eh, v té výroční zprávě zohlednili naše postoje týkající se politiky hospodářské soutěže. Eh, víme, že to má na starosti v hlavním výboru pan Šány, sociální demokrat. Eh, který to potom to naše stanovisko bude muset zohlednit. Já bych chtěl ještě poprosit eh, paní Šaldemose, aby tam prosadila ty naše hlavní body, aby se to promítlo do té eh, závěrečné zprávy. Interakce mezi vnitřním trhem, v klasickém smyslu digitálním trhem, ale také otázkami souvisícími se zdaněním firem. To se to spolu souvisí eh, velmi úzce, proto si myslím, že je správné, abychom kladli důraz na to, že eh, naše stanovisko musí být zohledněno. Eh, dospěli jsme k šesti kompromisním návrhům, už jsem to tady vysloval na posledním zasedání, takže to jenom zhrnu, abyste viděli, v čem jsou ty hlavní body té zprávy. Jeden kompromis se týká Eh, platform na digitálních trhu a kolaborativního sektoru. Jestli jsem to dobře pochopil, tak ta liberálové by chtěli ještě pozitivnější hodnocení kolaborativní ekonomiky nebo eh, hospodaření. A eh, s tím, že by chtěli upozornit na synergie, které mohou vzniknout, rozhodně nechci nikdo spochybňovat vyplývá z toho řada otázek pro naši společnost. Myslím, že to není možné ignorovat a proto bychom eh, přesto přání liberálu nechtěli to už dále měnit a doufáme, že i přesto budou schopni hlasovat pro tu zprávu. Potom jde o eh, směrnici kompenzaci, o přizpůsobení eh, digitálních platform, jako je WhatsApp a další, což byl dobrý příklad, na kterých můžeme dát najevo, že se něco musí změnit. Potom jde roli dat hospodářské soutěže a potom je to stanovisko účetního dvora k státní pomoci. Jak už bylo řečeno, tak zítra se o tom bude hlasovat. Ekon má potom hlasovat 5. prosince. Já doufám, že se podaří, přestože ten čas je velmi napjatý, tyto body ještě zohlednit. A ještě bych chtěl poděkovat eh, všem eh, kolegům s těmi zpravodajům eh, za to, že se nám podařilo dohodnout a doufám, že i ta, ta výsledná zpráva, kterou přijme parlament, bude pozitivní. Za paní Šaldemos Olga Sehnova. Děkuji. Já mluvím zase jménem naší stínové zpravodajky Kristel Šaldemozy, která tady dnes bohužel být nemůže a která mi poskytla svoje prohlášení, které opět přečtu, tak jako tady mám. Takže děkuji zpravodajům za spolupráci. Celkově za to jsme tady vypracovali 11 kompromisních návrhů na zlepšení hospodářské soutěže v Evropě. Není žádným tajemstvím, že bychom rádi měli více sociálnější vyjádření některých eh, pasáží, například o ochraně práv zaměstnanců, kompromisu 4, té platformové ekonomiky a o problémech s nekalými obchodními praktikami u eh, kompromisu 11. Nicméně v duchu kompromisu jsme se rozhodli podpořit a souhlasit s těmito kompromisními návrhy. Ještě jednou vám děkuji a doufám, že to hlasování zítra bude úspěšné. A já bych potom chtěla ještě jednu osobní eh, k tomu poznámku, ale až po ostatních stínových zpravodajích, jestli s tím souhlasíte. Dany za ECR. Já teď mluvím pan, jménem pana Šulíka. Pan Šulík bych chtěl poděkovat panu Švábovi za Eh, tu snahu zohlednit názory ostatních stěhových zpravodajů. Je důležité si uvědomit, eh, že to je v zájmu spotřebitelů. Také bych chtěl eh, zdůraznit několik bodů, zejména sdílenou ekonomiku, to, že řadu inovací přinášejí startupy a potom by pan Šulík chtěl eh, ještě upravit eh, návrh číslo 4, který by eh, jinak bránil některým těm bránil některým těm modelům. Řečník se mluvá, že nedokáže mluvit pomaleji. Mě tady bliká světilko, říká paní předsedkyně, je to nějaká technická eh, záležitost. Asi jim vadí můj akcent. Máme spoustu času, říká paní předsedkyně. Tak není třeba číst texty rychle. Bylo by dobře, kdyby všichni to dokázali sledovat. Sdílená ekonomika musí také Eh, splňovat ty stejné podmínky jako ostatní firmy, ale neměl bych, neměl bychom používat analogovou regulaci, abychom regulovali obsah nebo abychom bránili dalšímu rozvoji této sdílené ekonomiky nebo vytvářeli překážky pro eh, konkurenci spotřebitele, jež to dokazují, že si vyberou ty modely, které vyhovují nejvíce, tam, kde jsou dostupné, a regulace by neměla eh, omezovat volbu spotřebitele. Co týče pozměňovacích návrhů, které se týkají šetření případně nekalých obchodních krotek a daňových eh, výhod, pan Šulík vítá formulaci kompromisního návrhu číslo 7, které se zohlednilo, eh, zohlednil jeho návrh, že by to měly být členské státy, které by měly nést ty nevýhody v případě neplacení daní. A Potom pan Šulik upozornil na to, že potřeba více koordinovat tuto politiku, aby trh byl otevřen eh, konkurentům, aby tedy vstup na trh byl co nejjednodušší. Takže by bylo dobře, aby to bylo co nejméně byrokratické, malé administrativní břemeno, deregulace, aby ty náklady byly co nejnižší, to by on přivítal, proto trochu lituji, že on pozměňovací návrh 50 nebyl zohledněn do kompromisu. Nicméně i přesto pan Šulík by rád poděkoval panu zpravodaji za eh, práci na kompromisech a z pohledu EKR my budeme moci podpořit tu závěrečnou zprávu. Děkuji. Je tady někdo z LD? Kaja? Ne. Zaguen, Denis, Denis de Jong. Já to mohu shrnout velmi stručně. Bylo to velmi eh, příjemné pracovat s panem zpravodajem. Můžeme podpořit všechny kompromisy. I jedenáctku. To byl, tam bylo malé nedorozumění, ale i šestku, kde došlo ke změně té formulace, kterou teď podpořit můžeme. U některých eh, bodů jsme chtěli oddělené hlasování, to pan Pravda říká, že není problém. Eh, a doufám, že tedy budeme moci poprvé hlasovat eh, pro tuto zprávu. Děkuji. Ještě někdo chce vystoupit? Olga Sehnalová. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu teď mluvit, mluvit česky. Ehm, chtěla bych se vyjádřit ehm, v podstatě mm, ke kompromisu 11. Ehm, já jsem byla eh, docela mm, překvapená pozměňujícím návrhem číslo 73, eh, který vlastně konstatuje, že cestou potírání nekalých obchodních praktik v potravinovém řetězci není unijní legislativa, ale dobrovolné systémy. Takže bych ráda připomněla, že e, tento náš výbor vypracoval k tématu nekalých obchodních praktik komplexní zprávu, která obsahuje ustanovení o tom, že nekalé obchodní praktiky lze omezit pouze, bude-li existovat rámcová právní úprava na úrovni EU. A tuto zprávu, kterou mimochodem podpořilo 600 poslanců, jsme přijali na plénu v červnu letošního roku. Také bych ráda připomněla, že před dvěma týdny eh, také pracovní skupina pro zemědělské trhy předložila doporučení týkající se zemědělců v rámci potravinového řetězce. I tato zpráva vyzývá k zavedení nových pravidel na úrovni EU, jež by se týkala určitých nekalých obchodních praktik a také k provádění účinných režimů prosazování předpisů ve členských státech z toho důvodu, protože jsem byla stínová zpravodajka zmíněné zprávy o nekalých obchodních praktikách, nemůžu podpořit navržený kompromis 11 a myslím si, že tedy místo spochybňování nedávno přijatého textu bychom se měli eh, soustředit na to, jak komisi přimět k tomu, aby skutečně proti eh, nekalým obchodním praktikám efektivně zakročila. Děkuji. Thank you. Děkuji, Andreas. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank an alle Kollegen, die sich hier... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem kolegům, eh, kteří se vyjádřili přímo nebo prostřednictvím zástupců k kompromisním návrhům. V zásadě jsem velice rád, že se to Eh, podařilo, aniž eh, že se tedy podařilo přijít, eh, dospět ke kompromisům, aniž ty jednotlivé pozice by se nějak rozmlžily. Prostě v některých bodech ovšem jsme museli přistoupit každý tak trošku k ústupkům. Já celkem chápu, že paní kolegyně eh, Senalva, která je z východní Evropy, kde tento problém je vnímán více, eh, že vidí tento problém. Eh, také jsem si toho byl vědom, když jsme se pokusili sem dát ten kompromisní návrh, ale jak řekl pan kolega Danton, a já jsem k tomu hovořil, tak ten zemědělský výbor je spíše pro tvrdší linii, což já taky chápu. Ale je to nejenom proto, že Evropská komise má e, pochybnosti o evropské legislativě, e, e, tak proto já jsem trošku skeptický, jestli je to správná cesta, ale kromě toho se ukazuje, že ten problém je v členských zemích protože eh, tam existují struktury, tedy v tom, v tom obchodu. A eh, zejména tedy ty obsahy přeshraniční, tam je to problém. Takže eh, ne, ne, že bych myslel, že ten váš argument, že na něm nic není, ale prostě já si myslím, že skutečně je to spíše řešení pro členské země než u nás, protože ta formulace considers that the way forward is the possibility and the EU a tak dále. takže že tímto, eh, touto formulací se dostáváme o krok dopředu. Ano, není to eh, požadavek na legislativu, ale vychází to tak eh, hodně vstříc. Jo, takže já bych byl eh, rád, kdybychom se pokusili s tím pracovat. Toto je vlastně myšlenka toho kompostního návrhu 11. Já vidím, že jsem vás úplně nepřesvědčil, ale aspoň jsem se pokusil. Eh, vím, že tady se tady úplně ne, ne, nezhodneme, ale prostě tak to asi je v této chvíli. Děkuji. Okay, um... Dobrá. Komise Benedetta Berzony, je to tak? Chcete zareagovat? Ano, děkuji za tuto možnost, paní předsedkyně. Já zastupuji komise Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž a my tedy zodpovídáme za tuto výroční zprávu s kolegou, spolu s kolegyní Bernadet. Minulý Eh, minulou schůzi 11. října jsme neměli možnost to rozebrat podrobně, ale bylo jasné, že bychom chtěli ještě se k tomu vrátit a trochu pozitivněji se zmínit o provádění té dotyčné směrnice, eh, pokud jde o odstavec 4, eh, kompromis 5 a pozměňovací návrh 45. Ta směrnice, jak víte, je už eh, vlastně skoro dva roky stará a měla se tedy do členských států zavést do 27. prosince 2016, to znamená, že ještě měsíc zbývá. Naše generální ředitelství monitoruje celkem 31 zemí, 28 členských států a 3 země EFTA, protože se to tedy vztahuje i na země EFTA, které také musí toto provádět ve svém právu. K 24. listopadu jsme proskoumali dosavadní pokrok a domnívám se, že členské státy všechny zaznamenaly velký pokrok s prováděním. Jeden členský stát, Švédsko, dokončil ten proces už úplně. 11 členských států je ve finální parlamentní fázi, 9 členských států tam se diskutuje na vládě o návrhu zákona Eh, který už prošel tedy eh, připomínkováním, což je velice pozitivní, pokud toto srovnáme se situací před vlastně několika měsíci, takže to eh, vnímáme pozitivně. Také jsme minule 11. října vzali na vědomí vaše obavy z toho, že naše internetové stránky ještě nezachycují tento pokrok. My jsme o tom diskutovali s panem Švábem a musíme připustit, že je to pravda. Předali jsme tuto informaci kolegům, kteří ty stránky aktualizovali, takže teď už snad to pro vás bude příjemné překvapení. Až se na ty stránky podíváte příště, tak zjistíte, že tedy ten pokres, pokrok z poslední doby už tam byl zachycen. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto informaci a doufám, že to tedy budeme moci eh, teď zohlednit i u odstavce 4. Andrea, si chceš se k tomu vyjádřit? Ne, dobře. Takže teď přejdeme k bodu 5 na pořadu jednání a to je vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Stanovisko je připravováno podle článku 54. Výbor EMPL je zde příslušný a za nás navrhovatelkou je Christel Šaldemoze, která už je přítomná a já jí dám tedy slovo. Děkuji mnohokrát. Nejprve bych chtěla říci, že je docela nepříjemné, že musím dnes hovořit anglicky. Nemáme tady dánskou kabinu. To už je dnes po druhé, druhý výbor, kde nemám dánské tlumočení. A já eh, neznám tu, ty anglické výrazy dokonale. Eh, budu to muset tady eh, jaksi číst z dokumentů, ale byla bych dala přednost tomu, aby ta diskuse mohla probíhat jinak. Takže jenom pro příště. Předsedkyně někdy máme menší zasedací sál, kde je e, menší počet kabin, ale rozumím tomu, beru to na vědomí a je samozřejmě důležité, když jste zpravodajka, abyste mohla hovořit svou mateřštinou, ale prostě tady jsou i nějaké fyzické e, jaksi zábrany, ale ověřím to. Děkuji, Kristo. Není bohužel mimo mikrofon. Vysílání pracovníků bylo a je citlivým tématem pro e, všechny Evropany. A je třeba dospět k vyváženému řešení problému. A my na IMCO se na to díváme z hlediska vnitřního trhu, ale je třeba také najít vyváženost fungování těchto pravidel i z hlediska potřeb pracujících. Nejprve chci říci, že je dobré, že komise přišla s tímto návrhem a že se tedy snaží provést eh, ten přeskum. Je dobré hledat ještě lepší řešení, než jaké funguje dosud. Nicméně některé věci do té směrnice musíme zapracovat tak, aby fungovala způsobem, kdy můžeme vytvořit skutečně rovné podmínky pro firmy i pracující na vnitřním trhu. Když jsem si prostudovala ten návrh a s ohledem na to, že toto je první výměna názorů, to znamená, že ráda si vyslechnu vaše náměty a zapracuji je do návrhu stanoviska, ale je důležité, abychom tam znovu vložili přesné znění z původní směrnice, pokud jde o definici odměny. Je to článek 3. Návrh komise vlastně vyňal toto znění a já si myslím, že to není dobrý nápad, protože bez tohoto textu Eh, to jen vyvolá větší právní nejistotu pro zaměstnavatele i zaměstnance. A já myslím, že je třeba, abychom tady měli co nejjasnější právní text, protože jinak to vlastně přenecháme eh, soudnímu dvoru, to rozhodování. A já si myslím, že je lepší, abychom eh, to rozhodovali tady my. Takže podle mého názoru bychom tam měli vrátit definici odměňování z článku 3. Potom článek 3.9 o právech pracovníků z agentur pro dočasnou práci. Myslím, že je třeba i zde tady eh, poskytnout dobrou definici. Tito pracovníci agentur pro dočasnou práci musí mít stejné podmínky jako eh, ostatní pracovníci Jde tady o spravedlivost, rovné zacházení a pokud by se to do textu vrátilo, tak by to byla nejlepší cesta, jak zajistit právě to rovné zacházení. Pak tady je otázka právního základu v návrhu. Je samozřejmě třeba, aby tady byl článek 56, volný pohyb služeb, a článek 59, liberalizace služeb, ale také si myslím, že je důležité, aby tam byl jeden článek 153, který se týká ochrany pracovníků. Myslím, že by to pak ukázalo, jaký je smysl směrnice. Chceme ukázat, že je volný pohyb pracovníků, volný pohyb služeb, ale že také chceme zajistit ochranu pracujících, aby vlastně tím hlavním jediným kritériem nebyl jenom ten volný pohyb. A poslední věc, kterou bych tady chtěla dnes zmínit, je časové omezení. Komise zavádí eh, lhůtu 24 měsíců, potom vlastně už ta přijímající země se stává domovskou zemí. V původní směrnici to není definováno. Myslím, že 24 měsíců je příliš dlouhé období, to jsou dva roky. To znamená, že můžete zůstat v té jiné zemi dva roky, jakožto vyslaný pracovník. Já to považuji za příliš dlouhou lhutu a myslím si, že ta lhuta tam by měla být zkrácena na 6 měsíců. Možná tady jsou i další věci, o kterých bychom mohli diskutovat, ale tyhle tři věci jsou tedy pro mě nejdůležitější. Já mám poslat stanovisko k překladu do 23. ledna, takže ještě máme nějaký čas, i když toto je naplánovaná eh, jediná naplánovaná výměna názorů, ale samozřejmě můžeme mít i případné setkání stínových zpravodajů, abychom mohli tedy projednat, co je pro nás důležité a potom bychom tedy 9. února prostudovali ten návrh stanoviska a při pozměňovací návrhy se předkládají do 14. února 12 hodin. Takže to jsou nejdůležitější data v tomto okamžiku a těším se na vaše názory a myslím, že je důležité, aby náš výbor Imko našel skutečně vyváženost mezi potřebami firem a potřebami pracujících. Je to třeba tak, abychom zajistili rovné podmínky v Evropě. Děkuji. Otmar Karas. Paní předsedkyně, dámy a pánové, eh, toto je stanovisko k práci hlavního výboru a toto stanovisko musí z našeho hlediska odpovědět eh, na otázku, která je hlavní, a sice co je nutné ke zlepšení společného trhu. Svoboda poskytování služeb je jedním ze základů tohoto společného trhu a proto je třeba omezovat protekcionistická opatření. My na základě rozhovoru se zaměstnavateli, zaměstnanci Eh, příslušných podniků. Eh, víme, že návrh komise k přepracování této směrnice o vysílání pracovníků vzbuzuje kontroverze a obavy. Podle mě eh, jsou zde čtyři velké problémy pro společný trh. Za prvé je to otázka měnového dumpingu a mm, nerespektování pravidel ochrany pracujících na jedné straně a na druhé straně je to otázka konkurenceschopnosti podniků, deformace konkurence a jejich schopnost vysílat pracovníky. A druhá věc, eh, směrnice o vysílání pracovníků se momentálně omezuje primárně na stavebnictví. A my víme z každodenního života, že máme velké problémy k zajišťování ošetřovatelů, ošetřovateli zdravotnického personálu, eh, personálu ve službách a ve zpracujícím průmyslu. Proto tedy to eh, omezení na stavebnictví je třeba přeskoumat, eh, otevřít a zamyslet se nad tím, jak to eventuálně rozšířit. O třetí oblasti tady už byla eh, řeč a to je omezení doby vyslání pracovníka. Chci říci, že už máme nařízení ke koordinaci systému sociálního zabezpečení. Eh, tam se předpokládá určité časové omezení, nicméně eh, je zde poměrně velká flexibilita pro to, aby se čínské země mohly bilaterálně dohodnout eh, jinak. Čili otázka je, jestli tato flexibilita by se měla zrušit, nebo jestli je třeba více regulace, nebo úprava mm, toho časového, těch časových eh, omezení. Každopádně eh, musíme se soustředit také na toto eh, také na toto časové omezení. Dále je otázka, která se týká zodpovědnosti členských zemí a v současné době probíhajících debat o minimálním eh, sociálním pojištění a tak dále. Eh, a v souvislosti také eh, s kompetencemi, jak zakračovat proti sociálnímu dumpingu a mzdovému dumpingu. Čili to je otázka minimální mzdy nebo Eh, mzdy na hranici minimálního zajištění, což je poněkud eh, nejasné, ale eh, každopádně potřebovali bychom tady nějaký, nějaké společné, společný přístup, jak ty uznávané principy de facto uvádět v praxi, tak tady se z toho nedostaneme. Já si také myslím, že eh, to je otázka eh, pro EMP a eh, tedy tento výbor, ale každopádně středem pozornosti musí být společný trh. Děkuji. Thank you. So... Děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou za EKR. My eh, máme určité problémy s tímto návrhem a jeho praktickými dopady. A považujeme za důležité, aby ty praktické dopady byly vyřešeny, tak aby ten text skutečně v praxi fungoval. Je třeba také respektovat tu žlutou kartu, kterou vystavili mnohé státy právě kvůli těm obavám z praktických dopadů. A chtěla bych navázat na to, co říkal pan Karas ohledně toho, jak je důležité, aby jednotný trh v oblasti služeb fungoval. Je to velice důležité, důležité pro poskytovatele služeb, kteří musí mít možnost poskytovat přeshraniční služby. A poskytování přeshraničních služeb vyžaduje dobrou spolupráci mezi členskými státy a je nešťastné, že eh, tím, že komise vlastně znovu opakuje ten návrh, aniž by to zohlednila, vyvolává potom určitou konfrontaci mezi různými členskými státy, což považuji za nešťastné. Směrnice nemá harmonizovat normy má určit vlastně minimální normy na evropské úrovni, aby se zabránilo zneužívání. A naše skupina by dala přednost tomu, aby tento návrh přišel až po řádném posouzení dopadu provádění eh, vlastně té vymácí směrnice až po řádné analýze eh, dopadů takže to by bylo lépe eh, v souladu s programem lepší tvorby právních předpisů. Chceme-li podporovat férovou hospodářskou soutěž a bojovat proti nezákonným postupům, je třeba se podívat jak byla vymáhána vlastně směrnice z roku 2014. Místo toho máme teď situaci, kdy vlastně eh, kvůli novým požadavkům to může být celé velice komplikované. Pokud se podíváte třeba na vlastně přesuny v rámci korporace, máte třeba velkého výrobce eh, automobilů, eh, který působí vlastně ve Španělsku, v Německu, dalších zemí a oni různě přesouvají manažery mezi zeměmi podle potřeby. A pokud tady máme kumulativní omezení v, oblasti, eh, v této oblasti na 24 měsíců, pak by pro ně bylo nemožné někoho poslat eh, do Německa na 7 měsíců, eh, potom někoho do Španělska na nahrazení vlastně těchto prázdných míst, protože by se to kumulovalo. A je to potom velice, pro ně by bylo velice obtížné, takže zamyšleme se i nad těmito vlastně vedlejšími dopady návrhu které mohou v praxi objevit. Souhlasila bych eh, s paní Šaldemoze v tom, že bychom měli změnit eh, tu definici eh, odměňování na ten původní návrh nebo původní text k minimální mzdě, aby bylo jasné, čeho přesně se to týká. Pokud jde o pravidla pro delší vysílání, u tradičního pracovníka ve stavebnictví to možná funguje, ale pokud by se to nějak šířeji vykládalo, eh, bylo by to dosti komplikované pro další eh, pracovníky, kteří by se pohybovali na trhu. Pokud jde o pracovníky agentů pro dočasnou práci, já bych dala přednost tomu, aby to zůstalo jako v původní směrnici, ale není to pro nás klíčová věc. Pro nás klíčová věc je to, že máme pocit, že to je příliš široký návrh, může se dotknout eh, odpovědnosti, vlastní odpovědnosti mnoha členských států a zejména eh, u některých mechanismů a proto musíme mít ten text skutečně zacílený a eh, uvědomovat si, jaké potom budou praktické dopady toho textu. Děkuji. Dita Charanzová je stínovou zpravodajkou za ALDE, ale nikdo za ALDE nebude hovořit. Denis de Jong je Zague. Děkuji, Vicky. I když sympatizuji s těmi obavami, které si vyjádřila, musím říci, že pak tady jsou i jiné obavy, protože toto je téma, které má velkou pozornost ve sdělovacích prostředcích a mnoho lidí v mnoha členských státech toto vnímá jako eh, snahu o podkopání principu stejná mzda za stejnou práci na stejném místě. Je to také důležitá otázka pro odborové organizace a myslím, že ten obecný přístup, který uvedla zpravodajka, se více blíží i našemu názoru. Vidím tady určité problémy, pokud jde o sociální zabezpečení a důchody, ale pokud jde o vlastně přesuny uvnitř eh, korporace, uvnitř firmy, eh, to jsou věci, které by se daly řešit. Je především třeba zabránit nekalé hospodářské soutěži mezi pracujícími a mezi poskytovateli služeb. To je pro nás hlavní věc, proto sympatizujeme s tím, co vysvětlila zpravodajka a tedy první reakce na naší frakci byla taková, že i, i měsíců je velice málo. Pro nás by bylo vhodnější dva měsíce, eh, pokud jde o tedy to hodnocení statusu jako vyslaného pracovníka, ale možná v tom celkovém kontextu jednání ehm, eh, budeme eh, moci přijmout i více. Pokud jde o odkaz na tu vymáhací směrnici, ano, o tom jsme hovořili. Uh, už na IMCO byla to velice emocionální diskuse. A výsledkem této vymáhací směrnice je právě i omezení možnosti vymáhání. Eh, je to určité zlepšení oproti předchozímu stavu, ale stále to je ještě omezeno. A pak tady je také otázka kapacit, protože v některých členských státech vidíte, že třeba kvůli rozpočtovým škrtům prostě není k dispozici dostatek lidí a je velice eh, to obtížné v době eh, vlastně složité hospodářské situace. A pro ty členské státy některé je pak složité hned začít investovat do toho vymáhání. Takže nejde jenom o to vymáhání, jde o ta základní pravidla, která by se určitě mohla zlepšit. Samozřejmě se budeme těšit na spolupráci, na návrhu stanoviska se spravodajkou a chtěli bychom spíše ten text posílit, než oslabit. Mr. Soltis. Pan Soltis. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že tato revize směrnice je opravdu nezbytná, ale musíme k tomu přistupovat obezřetně. Zejména eh, jde o definice definici eh, té doby eh, je třeba lépe chránit eh, vyslané pracovníky a také místní pracovníky. Čísla jsou jasná. Podle Evropské komise v roce 2014 bylo v Evropě téměř 2 miliony Eh, vyslaných pracovníků, což za 4 leta 2010 a 2014 se eh, znamenalo zvýšení o 44 Takže vidíme, jak to asi bude pokračovat dál. Ano, pořád je to 7 desetin procenta všech zaměstnanců, ale přesto situaci nelze pouze ignorovat. Já se také domnívám, že volný pohyb je základním právem evropského občana. To znamená, že ochrana vyslaných pracovníků je eh, naléhavě nutná. Eh, je třeba, aby pracovníci vyslání do určité země dostávali adekvátní odměnu za práci, která jim umožňuje Eh, slušné žití. Čili mm, ano, je tady eh, řeč tedy o eh, mzdovém dumpingu, sociálním dumpingu a někteří kolegové také tvrdí, že tuto směnici není třeba měnit, protože ochrana pracovníků je eh, na tom docela dobře. Eh, nicméně já eh, jsem si jistý, že na nadcházející zasedání bude muset najít tedy nějaké kompromisy a nějakou rovnováhu, zejména pokud se týče očekávání firm a na druhé straně práv zaměstnanců. Chceme být pořád Evropou s tradičními hodnotami. Děkuji, pan Tarabela. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl přivítat iniciativu Evropské komise, protože je skutečně potřebné revidovat tuto směrnici tak, abychom lépe bojovali proti některým typům zneužívání, zejména v posledních letech, především pokud jde o nekalou hospodářskou soutěž. Takže tato iniciativa je krokem vpřed. Tento text samozřejmě je třeba doplnit, i když je to krok správným směrem, protože musí být skutečně efektivní v boji proti všem nekalým postupům mezi pracovníky, mezi evropskými podniky, tak abychom dospěli k aplikaci zásady e, stejná odměna, stejná sociální ochrana za stejnou práci na stejném místě. Vím, že některým se to nelíbí, ale já tedy jsem ze země, kde ten problém je velice citlivý protože eh, sice 0,6 eh, celkově je pracovníků vyslaný v Belgii, je to pětkrát tolik, to znamená přes 3%, netýká se to jenom stavebnictví, ale také dopravy což je také velice citlivé odvětví, a potom také zdravotní péče a v dalších oblastech služeb. Zaměstnavatel v současnosti vyslanému pracovníku může dávat jenom minimální mzdu dle přijímací země. To znamená, velice často staní pracovníci dostávají horší odměnu než jiní pracovníci za stejnou práci. Ale co to je ta odměna? Nad tím se také musíme zamyslet. Když je vysoká sociální ochrana, tak je to samozřejmě odložená odměna. Protože pokud domácí pracovník třeba v Belgii, ale platí to i ve Švédsku nebo v Dánsku, v zemích, tedy kde je pokročilejší sociální ochrana, pokud se třeba zraní na staveništi a je v pracovní neschopnosti, tak vlastně dostává odměnu i během dobu pracovní neschopnosti. Často jsme viděli dělníky, kteří vlastně přišli od jinut a ti se potom vlastně ztratili z toho staveniště vrátili se domů, vlastně hýbe se s nimi jako s dobytkem a nejsou vůbec nějak chráněni, nemají žádnou sociální ochranu. Například sociální odvody u toho vyslaného pracovníka by tedy měly zůstat tak jako v zemi původu, to není spochybňováno, E, protože by to vlastně způsobovalo pnutí mezi systémy sociálního zabezpečení. Když podniky ale zneužívají vysílání pracovníků, tak to potom problém vyvolává. Je třeba zachovat princip volného pohybu občanů, pracujících, to je pochopitelně zásadní e, otázka, je to jeden ze základních principů Evropské unie a Chceme tedy podporovat e, volný pohyb pracovníků, ale ne za jakýchkoliv podmínek. Také si můžeme položit otázku, zda třeba náklady e, na pobyt e, toho vyslaného pracovníka také jsou součástí odměny. Ale to je, myslím, něco uh, úplně jiného. Neměli bychom to dávat dohromady. Já velice rád budu spolupracovat na tomto stanovisku. Jak říkal pan Karas, ten text má různé priority. Je tady obava ze sociálního dumpingu, ale ten sociální dumping je již dnes realitou. Například dnes lidé v některých zemích mají strach z globalizace, která je špatně vnímána, špatně kontrolována ale i uvnitř Unie je to problém. Směrnice o vysílání pracovníků by měla být vnímána jako nástroj na podporu volného pohybu občanů a pracujících, ale když se využívá nekalým způsobem podniky za účelem sociálního dumpingu, Například na některých staveništích pak vysílaní pracovníci musí pracovat déle, než jak mohou pracovat domácí pracovníky, pak, pak to vyvolává problémy a spochybňuje to samotnou relevanci evropských pravidel. Protože se pak zdá, že tato pravidla podporují sociální dialog, musíme tedy udělat krok zpět a já jsem rád, že eh, Komise se toho zhostila, vím, že to je i priorita pro Junckera a jsem rád, že se komise toho zhostila, protože je třeba, aby toto bylo vnímáno jako nástroj pro usnadnění situace podnikům a pracujícím, ale ne jako nástroj, který slouží k vyvolávání nekalé hospodářské soutěže a k pošlapávání základních sociálních práv. So, thank you. děkuji. To je škoda, že se zřejmě tolik rozcházíme v názorech na tuto velmi důležitou směrnici. Důležité totiž je, aby naše legislativa nebyla nekoherentní a kompromisy, aby nebyly nejasné. My máme tedy ve Finsku eh, už eh, schválenou to první směrnici o vysílání pracovníků. A výsledkem ovšem byla eh, obrovské množství kompromisů, které se museli řešit před mnoha soudními senáty a byla narušena důvěra v evropský pracovní trh a tak dále. To je chyba, kterou jsme se dopustili před 20 lety a je třeba ji napravit, ale ne nekoherentní a nejasnou legislativou. Pokud to vidíte tak, že klíčovou myšlenkou Evropské unie je společný trh a klíčovou myšlenkou tohoto trhu je volný pohyb pracovních sil. Pak tedy eh, pamatujeme, že příčinou eh, Brexitu a vůbec zestupu extremistů v Evropě je to, že zde máme tak rozšířený sociální dumping, eh, nepříliš dobře fungující trh práce, a s tím související sociální eh, dumping. A proto jsem docela eh, eh, ráda, že se mohu zabývat revizí této směrnice, jak to říká paní Šaldemuse, ale my se na to musíme podívat celkově. Prostě potřebujeme novou směrnici o vysílání pracovníků. Paní Senalová? No každá mince Každá mince má dvě strany. Eh, a tak je na bílední, že rozdílná úroveň mest ve členských státech eh, vede k tenzím na pracovním trhu, eh, a to oběma směry a souhlasím s tím, že je to opravdu problém vnitřního trhu. Nicméně touto směrnicí se snažíme řešit bohužel spíš symptom než, než příčinu. A férovost bychom měli hledat na obou stranách. V České republice se mimochodem v současné době velmi diskutuje otázka mest prodavaček jednoho velkého obchodního řetězce, který působí eh, v několika zemích eh, na našem vnitřním trhu. A jenom pro informaci, taková prodavačka v České republice průměrně pobírá 480 eur. V Německu je to mnohonásobně více, od možná 13, 1300 eh, eur výše. Takže se bavíme vlastně o mzdě za stejnou práci ve stejné firmě. Takže na jednu stranu e, se e, nemůžeme obávat, nebo obáváme se o závod ke dnu, e, o sociální dumping, mzdový dumping a nekalé praktiky, ale na druhou stranu bychom se tedy se stejnou intenzitou měli zabývat srovnáním mest z těchto, no, v těchto zdrojových zemích mimo jiné tedy i nastolením otázky odlivu zisků z těchto zemí. E, možná by pak bylo více peněz i na mzdy těchto pracovníků a možná by potom i ten tlak e, na e, sociální dumping byl, byl menší, ale to samozřejmě tato, tato směrnice neřeší. Would anybody else like the floor? Dá, chce ještě někdo k tomu něco říci? Máme tady komisi. Pan Centrikos. Děkuji, paní předsedkyně. Já už jsem se hlásil předtím, ale asi jste mě eh, nezahledla. Eh, hovoříme o velice důležitém tématu. A mně se zdá, jako v této debatě převažovaly hlasy, které se na problematiku dívají pouze z jedné strany, z jednoho hlediska. Evropská unie je politicko-sociální hospodářská konstrukce, která je otevřena a e, hájí dobro člověka. E, pouze je to tak, že často eh, za, tedy pod vlajkou bojování za dobro, eh, tady máme různé regulace a rozhodnutí, které eh, jsou v konečném efektu obráceny proti lidem. To je prostě vidět. Ideály zní krásně na papíře, ale v praxi se naplňují málo kdy. Obávám se, že kdyby navrhované předpisy se skutečně ubíraly eh, tím směrem, který jsme si vytkli, tak eh, situace pracujících se nezlepší, spíše dále zhorší. Eh, Evropská Eh, evropské hospodářství se musí rozvíjet, ale toto nepřinese žádný rozvojový impuls. No, eh, jsou tady patologické jevy, které jsou vždycky všude, tak eh, ty budou narůstat. Proč? Protože čím přísnější regulace, která neodpovídá potřebě praxe, tak tím víc se legální činnost odsunuje do šedé a někdy i černé ekonomiky, čili mimo legální sféru. To je de facto záležitost eh, staletí stará. Prostě eh, bojuje se s nějakým nezdravým jevem a nedosahuje se efektů, Eh, které odpovídají většiným ideálu. A já myslím, že tentokrát to bude stejné. Pamatujme, že pokud eh, máme co dočinění s legální zaměstnaností, pak eh, je to situace, která se dá kontrolovat. Prostě co je legální, to se dá kontrolovat. A je možné tedy eh, lépe eliminovat eh, situaci, která není podle práva, která je patologická. A pokud se ale pohybujeme v šedé nebo černé ekonomice, tak tam žádná kontrola není a tehdy eh, neochráníte nikoho. Tady prostě nemůžete prosadit nic, Eh, co by bojovalo proti tomu modnímu termínu eh, sociální dumping. Já bych skutečně byl proto, abychom zde byli velmi obezřetní při práci na této směrnici, jak už to řekla paní předsedkyně. Tato směrnice má být šancí na to, aby v celé Evropské unii byly zachovány minimální podmínky a ne, aby v celé Evropské unie 28 eh, či brzy 27 zemí eh, se eh, byly úplně stejná situace navzdory tomu, že společensko-ekonomicko-sociální podmínky jsou rozmanité. To prostě nepůjde. Děkuji. Dziękuję bardzo. Thank you, Adam. There's a very... Děkuji. To jsou podobné připomínky, které učinilo osm členských států, včetně několika vicepremiérů, které eh, se přihlásili prostřednictvím toho mechanismu žlutých karet a které vyjádřily své pochybnosti o budoucnosti jednotného trhu se službami. A proto bychom měli Eh, se pokusit uvolnit ten trh spíše než znemožnit přeshraniční podnikání a pan zpravodaj bude mít velmi těžkou práci, jak najít tu správnou rovnováhu, protože jinak eh, ta legislativa bude tak striktní, že přeshraniční nabízení služeb bude ještě komplikovanější. A slyšeli jsme od mnoha členů velmi zajímavé a užitečné připomínky. Já eh, za chvilku předám slovo zpravodajovi, ale ještě předtím bych chtěl dát komisi čas, aby zareagovali na body, které zazněly během debaty. Prosím, pan Mor. Pan Moro? Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já mám několik krátkých poznámek, které se týkají eh, toho, co tady zaznělo. Jak už bylo řečeno, svoboda poskytování služeb je eh, nedělnou součástí smluv, je to eh, svoboda, která samozřejmě přichází také s určitými pravidly. A to bylo už eh, vyjasněno v směrnici, která umožňuje vysílání pracovníků, ale současně také trvá na ochraně pracovníků. Tato směrnice už je 20 let stará, jak tady bylo řečeno a proto existuje potřeba ji přizpůsobit. A to ve dvou aspektech. Za prvé jde ten aspekt dodržování nebo vynucování eh, těch pravidel, také včetně té novelizace, která platí od poloviny tohoto roku, ale potom jde obsah. O samotný obsah, zejména to je jeden prvek této směrnice, eh, hodl to také předseda komise Juncker, v svém nedávném projevu, kdy upozorňoval na to, že dvě společnosti, které eh, nabízejí stejnou službu, nemusí dodržovat stejná pravidla, například u odměňování. Eh, vysílání znamená, že ta místní společnost musí dodržovat například pravidla o minimálním mzdě, zatímco ta vysílající společnost eh, ne. Takže teď máme podmínky, které se liší v případě poskytování stejné služby na stejném místě, ať už je to eh, externí nebo interní. A to se musí změnit. Musí se tedy aktualizovat tato směrnice, aby zohlednila nové vztahy na trhu, zejména eh, agenturní pracovníci a také sociální zabezpečení. A ještě bych chtěl dodat eh, jednu další věc. To je to dlouhodobé vysílání a tady rozhodně nejde o to, jak omezit tu délku vysílání pracovníka. To vysílání může být po dobu poskytování té služby, ale e, možná, že by po určité době by se mohlo to opravit tak, aby ten vysílaný pracovník měl nárok na vyšší úroveň e, ochrany podle toho státu, kde e, vykonává tu svou činnost. Podobně jako je to u sociálního zabezpečení. U sociálního zabezpečení například po dvou letech ten stát pojištění, ten stát, který to, eh, to, eh, kde ten pracovník působí. A stejně tak by to mohlo být u vysílání. A ještě jedna poznámka. To bych chtěl upozornit na to, že ne všechny ty konkrétní situace vysílání by se, dot, eh, by se upravily touto revizí. 66 případů vysílání, pokud máme měřit PD1, tak to eh, probíhá u těch vysoce příjmových, eh, vysokopříjmových zemí. Takže to je skutečně vysílání pracovníků, kteří jsou kvalifikovaní, mají kompetence a dovednosti. Eh, v mnohem menší míře jsou to, je to vysílání pracovníků, kteří by pracovali za nízký příjem. A to je, si myslím, že je velmi zajímavá informace. 66% těch eh, případů nebo těch povolení k vysílání vydávají ty vysokopříjmové státy. Kristel Šaldemoza. Děkuji eh, všem za eh, vaše poznámky. Je to velmi důležitá, ale také citlivá eh, věc a máme na to asi různé eh, názory, jak vytvořit dobře fungující interní trh, ale já bych chtěla jasně říci za sebe, že potřebujeme jednak ten dobře fungující trh, ale abychom k němu dospěli, tak musíme mít férovou soutěž, férovou konkurenci a to budeme mít pouze pokud budeme mít eh, dobře fungující regulaci. Těším se na další spolupráce. Budu doufat, že se podaří získat širokou podporu. Jak to bude tedy z Itálií? Zdali také eh, po Brexitu opustí euro. Je možné, že by nějaká země odešla z eura ne z vlastní vůle, ale jenom prostě kvůli nějakému referendu. A eh, eh, druhá otázka, nevím, zda na to máte odpověď, již kolega Vali, ale to také zmínil. Dnes to Děkuji. My jsme zase eh, zkoumali, proč tady dnes ne, nemáte tlumočení a eh, nebylo dostatek dánských tlumočníků, aby mohli pokrýt všechny dnešní potřeby. Takže to budeme dále zkoumat. Já naprosto chápu, že je to pro vás důležitá věc, abyste měla zajištěné tlumočení a bereme to, eh, bereme to na vědomí. Další bod na našem programu je zpráva Evy Panové. Evropská iniciativa eh, v oblasti cloud computingu. Já ji předám slovo. Děkuji vám. Jenom velmi stručně, krátká aktuální informace o současné situaci ohledně této iniciativy. Eh, o této iniciativě se bude hlasovat zítra. Zatím jsme připravili devět kompromisních eh, návrhů, které mají eh, podporu všech politických skupin. Já bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům za velmi konstruktivní spolupráci. Už je k dispozici hlasovací seznam a zatím do toho termínu se k tomu nedostali žádné připomínky. Všichni si uvědomujeme, že ten původní text navrhovaný komisí byl velmi dobrým základem pro toto stanovisko. A proto tam v podstatě jde o určité upřesnění, doplnění. A my si myslíme, že tímto stanoviskem přijmeme k lepšímu nastavení těch podmínek pro tuto iniciativu která spadá do našich priorit. Máme, eh, jsou tam asi tři klíčové eh, prvky. Je to plná podpora tomu cíli komise odstranit všechny technické a právní překážky pro volný pohyb eh, datových služeb. jasně bylo řečeno, že ta, ten volný pohyb dat musí být tou pátou svobodou na vnitřním trhu, se takže i o infrastrukturu, dovednosti a zapojení všech zainteresovaných. To by mělo být vnímáno jako ty věci, které to budou umožňovat. A také jsme se shodli na digitálních dovednostech a na jejich podpoře. to eh, vždycky jsme velmi jasně říkali na našem výboru, že svobody eh, přicházejí s eh, určitými povinnostmi a sice, že musíme zajistit také bezpečnost, aby spotřebitele důvěřovali této digitální ekonomice a všechny tyto problémy by se měly řešit tak, aby byly v souladu s GDPR. Tak to se snažili najít kompromisu standardizace, protože v případě cloudu nejde jenom o ten soukromý sektor, ale také o výzkumné instituce, akademické prostředí. i o veřejnou zprávu. Hlavní cílou je tam přeshraniční dostupnost a přístup k těmto službám. To jsou všechno relevantní věci nejenom Evropské unie, ale na celém světě. Já se těším na připomínky. S tím zpravodají Sergio Gutierrez. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodajce za spolupráci a za snahu o dosažení dohody na kompromisech, eh, které vlastně zahrnují všechny priority socialistické frakce. Myslím, že se nám tak podařilo přispět ke zlepšení zprávy, která bude určitě užitečná také konsenzuální. Je třeba, aby výbor pro vnitřní trh měl silné stanovisko, pro výbor pro průmysl, protože chceme tady vyjasnit určité myšlenky, eh, které nám navrhla komise. Je třeba podpořit iniciativu v oblasti cloud computingu, je třeba ji podpořit politicky, vzhledem třeba k nejistotě, kterou pocitují některé členské státy. A je důležité eh, i trochu eh, upřesnit některé myšlenky. My podporujeme tu myšlenku, že eh, vědci, podnici a všichni občané by měli pocitovat eh, prospěch z cloud computingu ty pozměňovací návrhy, které jsme jakožto socialisté předložili a které byly zapracovány víceméně do kompromisu, chtějí právě zdůraznit prospěšnost pro celou společnost. U vědců vlastně se hovoří o tom open eh, science, otevřené vědě. Eh, chceme podpořit tuto evropskou eh, znalostní společnost, a vědci, kteří třeba bádají, eh, by měli mít možnost vyměňovat si údaje a informace právě prostřednictvím cloud computingu. Tato nová společnost a nová ekonomika, která se vlastně rozvíjí v posledních letech, je velice zásadní a přispěje i k vlastně vytváření eh, novátorštějšího růstu, inkluzivnějšího růstu Eh, cloud computing je třeba podpořit i ve prospěch všech občanů, kteří vlastně každý den z toho můžou eh, mít užitek. Je také třeba zjednodušit různé byrokratické a správní postupy pro výměnu základních informací. A také to může být užitečné pro podniky. Je tady eh, snaha vlastně omezit ty rozdíly v přístupu mezi malými, velkými a středními podniky takže i v tomto směru chceme zdůraznit přístupnost cloud computingu pro všechny podniky. Proto také určitě podporujeme myšlenku, o které hovořila zpravodajka, že by se měl zřídit volný pohyb dat jako pátá svoboda na jednotném trhu. Tuto myšlenku podporujeme, ale za tímto účelem musíme zaručit několik věcí najednou. Musíme zaručit eh, široké propojení v celé Evropské unii Musíme zajistit, aby toto propojení bylo možné bez ohledu na to, zda se ve velkém městě, malém městě, je skutečně třeba zajistit to propojení všude. No a pak je třeba také zajistit eh, ochranu soukromí a ochranu údajů, které se zpracovávají v cloud computingu. To jsou tři věci, které jsou základní pro to, aby svoboda eh, pohybu dat mohla být eh, skutečnou eh, skutečným pilířem, to znamená to široké propojení, vhodná rychlost a ochrana údajů. Pak bych chtěl ještě zdůraznit kompromis týkající se investic. Pro zajištění těchto cílů těchto myšlenek, o kterých jsem hovořil, potřebujeme dostatečné financování na evropské úrovni a také příslušné doplňkové prostředky na úrovni členských států. Zdůrazňujeme, že pouze 12 investic naplánovaných ve fondu EFSI, tedy v Junckerově plánu, eh, jsou, je určeno na digitální záležitosti. A to je nedostatečné Vzhledem k tomu, jaký podíl začíná mít digitální svět na hospodářském růstu eh, a také i na HDP celé Evropské unie. Abychom zabránili eh, budoucím propastem mezi venkovem, městy, mezi mladými a dospělými, abychom zabránili té digita- vzniku té digitální propasti, tak je třeba vlastně mít dostatečné investice. Proto je třeba, abychom zvažovali budoucnost, ale i spolu s vyčlenováním dostatečných rozpočtových prostředků. Jak už eh, řík, jsem říkal, zpravodajka odvedla skvělou práci, děkuji za to a zítra určitě při hlasování získá podporu i socialistické skupiny. Děkuji. Děkuji. Souhlasím s tím, že práce zpravodajky byla vynikající a můžete mít také podporu naší politické skupiny EKR, kde s tím zpravodajkou jsem byla já. My souhlasíme s tím, co říkáte o podpoře inovací, o to, že by se to mělo více zaměřovat na budoucnost. E, je evidentní, že nechceme vybudovat pevnost Evropa, izolovanou. Chceme mít v Evropě svět bez hranic a chceme také dobře spolupracovat eh, s ostatními a je důležité, aby komise komunikovala se soukromým sektorem a identifikovala příležitosti, které tady jsou. No, stejně tak eh, je potřeba budovat digitální infrastrukturu. Děkuji vám za liberály. Tady někdo je? Není. Ještě někdo se hlásí o slovo? Není tomu tak. Za komisi bude chtít někdo něco říct? Ne. V tom případě můžeme dát slovo Evě Panové. Já bych chtěla velmi vřele poděkovat všem svým kolegům, kteří přispěli k této zprávě, také za to, jak spolupracovali na vytváření návrhu. Nejde jenom o to, aby vznikla zpráva, té, která eh, získá Velkovičan. Já doufám, že tomu tak bude i na základě vyjádření eh, dnešních řečníků, ale doufám, že eh, to bude i zpráva, která bude souladu s tím, co se teď prednává na ITRE. Víme, že naši kolegové také usilují o tom, aby ta zpráva byla užitečná a já doufám, že my tomu také budeme nápomocní a těším se na zítřejší hlasování. Ano, na hlasování se těšíme všichni zítra a doufáme, že i ITRE zohlední všechny naše doporučení. A teď eh, poslední zpráva na našem programu je pana Koferatyho o digitalizace evropské ekonomiky, eh, uzuročení ehm, všech možností. Pan Koferaty tady dnes není, ale je tady Evelyn Kepard, která bude mluvit jeho jménem a já jí tímto dávám slovo. Je to stanovisko podle pravidla 53, kde ITRE je tím hlavním příslušným výborem. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Sergio Konferate se omlouvá, že tady dnes být nemůže, ale měl velmi důležitou má velmi nabitý program v Itálii a proto mi dal eh, svůj materiál v angličtině, já ho teď přečtu. Toto stanovisko představuje eh, příspěvek ke zprávě ITRE o digitalizace evropského průmyslu. Průmysl hraje centrální roli v evropské ekonomice a Evropská unie chce, aby vzrostl podíl průmyslu na celkovém HDP na 25% do roku 2020. A proto bude nezbytné vytvořit efektivní evropskou strategii pro koordinaci a, eh, eh, úsilí pro, na podporu digitalizace. Digitalizace by měla jako prospěchu občanů, pracovníků a podniků a mělo by se zamezit eh, rozstříštění tohoto trhu. A proto Sergio Cofferati vítá to nedávné sdělení Evropské komise. To představuje první důležitý krok na evropské úrovni a chtěl by také zúraznit několik aspektů. Jde o to, aby to digitální prostředí eh, Eh, dobře fungovalo a to se stane pouze, pokud digitalizace poskytne spotřebitelům lepší možnost výběru, lepší informovanost a pokud bude zajištěna ochrana soukromí. A dále je důležité, abychom zajistili plnou interoperabilitu digitální doméně a abychom nastartovali proces standardizace. V tomto kontextu Eh, by eh, ta pravomoce komise vystupovat za celou Evropskou unii by mohla eh, být významným posunem. A pan zpravodaj by také rád připomněl že je potřeba také zohledňovat ekologické a sociální aspekty a zapojovat sociální partnery do vytváření těchto standardů. Takže to by mohlo přispět k podpoře inovací a také musíme se zaměřit na aspekt bezpečnosti před kyberútoky. E, v tomto ohledu stávají určité pochybnosti, protože ten současný rámec není dostatečně ambiciozní a mohlo e, by to také vést k nerovným podmínkám mezi malými a velkými podniky. Eh, je potřeba také analyzovat sociální dopady digitalizace průmyslu. Tento proces totiž mění pracovní podmínky a zpravodaj lituje, že tyto aspekty se v tom sdělení komise nějak neobjevují. Takže bude potřeba vyzvat komise, aby pečlivě proskoumala i tyto aspekty a v tomto ohledu ten navrhovaný dialog s sociálními partnery je velmi vítaný. Bohužel eh, stanovisko je omezeno limitem, ten prostor proto není příliš velký a proto Sergio Coferati nemohl vyčerpávajícím způsobem eh, tady změnit všechno, co bylo důležitého, nebo to dále rozvádět a připomíná tím další důležité věci, jako je, jsou autonomní systémy a internet věcí. Já se zpravdu těší na eh, konstruktivní spolupráce s kolegy a chtěl bych vám předem poděkovat za vaše příspěvky a za vaše zpětnou vazbu. Termín pro pozměňovací návrhy je 13. prosince. Děkuji, Eva Panová. you. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu Koferatimu za jeho návrh stanoviska. Myslím, že tam je mnoho bodů, které poukazují na nedostatky, eh, jimž čelíme v oblasti digitalizace průmyslu. Navrhovatel poukazuje na to, že je třeba zlepšit investice do výzkumu a inovací, a také do infrastruktur. Obecně, pokud to jde o digitální schopnosti, jak už jsme uvedli i v předchozí zprávě k iniciativě v oblasti cloud computingu a já jsem tedy ráda, že tady jsou synergie mezi těmi zprávami, které vlastně jsou součástí jednoho balíčku. Myslím, že digitalizace našeho průmyslu jde ruku v ruce s volným pohybem eh, dat a je tedy třeba zajistit, eh, aby ty toky dat se nezastavovaly kvůli umělým překážkám. To znamená, že komise musí předložit tu dlouho eh, očekávanou nebo dlouho očekávaný text týkající se zákazu lokalizace dat. Také je třeba se dále zabývat významem a účinkem digitalizace na malé a střední podniky a startupy. A také bych chtěla vyzvat komisi, aby trochu vyjasnila úlohu některých eh, fondů a finančních nástrojů, jako je Evropský eh, fond strategických investic Horizont 2020 a další a jak vidí možné potenciální synergie a jak e, rozpočty členských států by se daly využít k tomu, aby přispěli e, k této iniciativě. A také bych e, chtěla posílit stanovisko o body týkající se vlastnictví dat, odpovědnosti, kybernetické bezpečnosti. A poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, to je zkoumání vhodnosti současného regulačního rámce, který řeší tyto otázky. A chtěla bych vlastně prezentovat hodnocení i řešení e, těchto problematik pro e, občany i podniky. Takže to jsou moje takové první úvahy ke stanovisku pana Koferatyho. Děkuji. Dan Dalton za EKR. Ano, teď budu eh, Ulrike Trebezius eh, u této poslední zprávy. Takže to je prohlášení od Ulrike a musím si pamatovat, že mám mluvit pomalu. Tak nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajovi za jeho práci, zejména za ten druhý odstavec, který je pro ní důležitý kde se hovoří o investici do výzkumu a inovací, infrastruktur, kybernetické bezpečnosti a digitálních dovedností. My se trochu eh, lišíme v oblastech, kde mm, vlastně je považujeme za záležitost vlád, které musí investovat v digitálních infrastrukturu a vzdělávání. To je důležité i pro posilování vnitřního trhu vzhledem k rostoucí nebezpečnosti kybernetického terorismu, dokonce i kybernetických válek, tak je třeba, aby EU měla společné normy pro ochranu infrastruktury a má pocit, že v této věci panuje konsenzus. Ale Eh, má odlišný názor na investice. Digitální technologie se rychle rozvíjejí a pouze soukromé subjekty mají možnost eh, se rychle přizpůsobit těm měnícím se technologiím podle potřeb trhu. Veřejné projekty jsou pomalé v přizpůsobování se a jakožto politikové bychom neměli nařizovat, eh, které oblasti technologie jsou důležité a které ne. Neměli bychom vlastně vybírat ty vítěze. Peníze by měly jít od soukromých účastníků na trhu, kteří lépe vědí, co s těmi prostředky dělat. Některé plánované projekty podporují spíše velké subjekty s politickými vazbami a ne malé podniky. A je tady je potom vlastně problém, kdyby daňové, daňový poplatník mohl dlouhé roky platit formou záruk za určité projekty, které třeba nebudou eh, fungovat. Kolegyně se domnívá, že vidíme nepříjemnou tendenci, kdy USA vlastně toto um, mnohem více zohledňují v růstu HDP, ale u nás máme problém velkých státních intervencí a obecné nedůvěry v moderní technologie. Jak tedy toto napravit? Za prvé, investovat do vzdělávání, protože digitalizace se dotýká všech odvětví průmyslu, digitální dovednosti je třeba zlepšovat. Za druhé podpora vlastně podnikání, eh, protože se mm, klesá životnost produktů, je třeba zvýšit finanční eh, pobídky pro investice eh, do nových startupů spíše než do vládních dluhů. Za třetí, je třeba vytvářet regulaci, která bude účelná. Internet nemá hranice takže ta regulace by měla být nadnárodní a možná i globální, je-li to možné a vhodné. K řešení problému nepotřebujeme více intervencionismu. Je třeba investovat do bezpečnosti, vzdělávání, výzkumu, ale mít se většího plánování bychom měli nechat aktivitu spíše tržním subjektům. A pokud nesměníme svůj přístup, tak EU bude ještě více pozadu. Takové tedy jsou její první komentáře a těší se na spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji. Děkuji. Kaja Kalas. Konečně se dostanete ke slovu. Souhlasím s mnoha komentáři, které tady už zazněly k významným prioritám, jako je investice do infrastruktury, kybernetické bezpečnosti a digitálních dovedností. A ještě pár bodů. Myslím, že je třeba, aby evropská strategie stavěla na jednotlivých národních strategiích a tyto strategie koordinovala, protože už toho hodně existuje. A také jsou i vlastní evropské iniciativy, jako iniciativa v oblasti cloud computingu, která s tím velice souvisí a chystaná iniciativa o volném toku dat. Takže to nemůžeme vnímat jako něco izolovaného. Za druhé, myslím, že bychom měli ještě více v tomto stanovisku zdůraznit význam dat, toku dat a také je třeba si uvědomit, že když mluvíme o průmyslu, tak není to vlast, nejsou tolik údaje vlastně B2C, tedy údaje spotřebitelů, ale jedná se spíše o komunikaci mezi stroji, to jsou data vlastně produkované různými eh, čidly a podobně, takže to bychom si měli uvědomit. Pokud jde o normy, jsem ráda, že zpravodaj zdůrazňuje hodnotu otevřených norem, i když eh, pokud jde o ty podmínky frant, tak si říkám, o jakých eh, otevřených normách tady vlastně hovoříme. A u tohoto tématu nejsem si jistá, že účast sociálních partnerů něčemu napomůže. Chceme, aby ta účast byla inkluzivní, včetně třeba zástupců malých podniků, ale nevím, jestli když tady vypíchneme zrovna sociální partnery, jestli je to nezbytné. Děkuji. Chce ještě někdo další vystoupit? Tak možná jenom pár komentářů z mé strany na adresu zpravodaje. Děkuji za tu práci. Vím, že často jsme eh, omezeni tím prostorem délkou stanoviska, ale pokud chce tady eh, formou pozměňovacích návrhů eh, předkládat úplně nová témata, možná by bylo dobré, kdyby ty návrhy nejprve konzultoval s ostatními politickými skupinami. To znamená, pokud bude navrhovat eh, něco třeba k internetu věcí nebo automatizaci, kybernetické bezpečnosti, tak poprosila bych, aby třeba neformálně Eh, o tom informoval nejprve jiné politické skupiny, protože to jsou oblasti, kde už třeba hodně lidí se tomu nějak věnovalo a bylo by rozumné eh, umožnit eh, stínovým zpravodajům z jiných frakcí, aby se s tím nejprve seznámili. Souhlasím s tím, co právě říkala Kaja ohledně významu údajů, údajů M2M, aby to, toho, že je třeba zajistit vyváženost. Možná bychom mohli říci i více o významu inovací na trhu ohledně toho, eh, jak spotřebitelé se vlastně musí také stotožnit s tou digitální inovací, to znamená dát tam i ten spotřebitelský úhel pohledu, protože ta digitalizace evropského průmyslu musí odrážet i potřeby a přání spotřebitelů. Takže souhlasím, pokud jde o stanovování norem. 80 norem eh, v Evropě je stanovováno ze spoda nahoru, to znamená ze strany průmyslu a je třeba, aby to bylo takto i nadále, aby to vlastně bylo taženo tou poptávkou eh, průmyslu. Takže to možná ještě mohlo být doplněno. Chce někdo vystoupit eh, na závěr? nebo prostě ty komentáře dáme panu Koferatimu. Evelinu. Ich möchte einfach... Já bych je jenom ráda zopakovala to, co už řekl ve svém dokumentu že Koferaty ehm, Přejeme si tedy spolupracovat se novými zpravodaji a také se všemi dalšími kolegy a já eh, velice ráda dám kolegům Eh, na vědomí eh, to, co prostě už víme a myslím, že eh, bude naprosto skvělé, že budeme spolupracovat spolu a ne proti sobě. No a těším se tedy na to, co ještě navrhne. Děkuji, toto je pro dnešek poslední bod na programu. Zítra máme společné Eh, společné zasedání se výborem Jury. Budeme se, debat, budeme se zabývat eh, debatou eh, paní Gebatu a pana Fose. A všimněte si, že je to v 5E2. Takže uvidíme se zítra. Děkuji vám. Krucifix, tak jsem